Kolegové z Libe, pokud jste připraveni, můžeme pokračovat. Eh, a nejdříve tedy řekni, řeknu několik slov a poté budeme a eh, pokračovat v hlasování o zprávě paní Makovej. A prosím kolegy z Ekonu, aby odešli co nejrychleji. Takže několik sdělení. Pokud jde o schválení eh, pořadu jednání, bod 1 eh, a 2 byly přidány na pořad jednání. Jedná se o eh, stav vyjednávání o posílení kontrol. Je to zpráva paní Makovej a pokud nemá nikdo nic proti pořadu jednání proti této změně, potom to můžeme považovat za schválené. Eh, malčtina a irština dnes nebudou dostupné a slovenština nebude dostupná dopoledne. Eh, ještě několik slov eh, k aktům přenesené pravomoci. Obdrželi jsme tři akty přenesené pravomoci týkající se nařízení 98 lomeno 2013, pokud jde o prekurzoly. Podle odstavce 105.3 pokud výbor to považuje za vhodné, potom může předložit eh, návrh usnesení. Ehm, Lhuta je 14. prosince v 6 hodin. Eh, pokud eh, máte nějaké připomínky, potom byste měli informovat sekretariát nebo předsedu před tímto před touto lhutou. Jedná se o aktiv přinesené pravomoci. Za prvé k nařízení 98 2013, pokud jde o eh, přidávání eh, aluminiového prášku do prekurzorů. Dále se jedná eh, nařízení v přenesené pravomoci z 30.11.2016, pokud jde o magnéziový prášek a dále se jedná o um, nařízení eh, komise také z 30.11.2011, pokud, se, eh, pokud jde o eh, magnézium. Jde také, nyní, nyní se tady můžeme dostat k posilování kontrol na vnějších hranicích. Spravodajkou je paní Makovej. Vezmete si slovo? Mnohokrát děkuji, dobrý den. Chtěla bych poděkovat kolegům za vynikající spolupráci, kterou jsme měli. Prošli jsme dobrými, horšími chvílemi, ale nakonec se nám podařilo dosáhnout dobrých kompromisů. Doufám, že toto nařízení nám umožní mít bezpečnější Evropu a zároveň zajistí veškeré naše svobody. Děkuji paní Makovej. Nyní můžeme přistoupit k hlasování o test, textu, který byl schválen na mezinárodních a me, meziinstitucionálních vyjednáváních. Hlasujeme o celém textu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 40 5 pro, 8 proti. Gratuluji zpravodajce. Vážení kolegové, takže to je konec hlasování. Velice děkuji za vaši spolupráci. A nyní se dostáváme eh, k pořadu jednání. Eh, pokud zde nezůstáváte, prosím, odejděte v klidu. please leave quietly. Thank you. We move to point three and... Dostáváme se k bodům 3 a 4. Jde o zřízení systému vstupu a výstupu pro registraci údajů a také o balíček týkající se inteligentních hranicí. Eh, jde o to, abychom projednali návrh zprávy, abychom eh, rozhodli o lhůtě pro předložení pozměňovacích návrhů. Kolegové, pokud se vás tento bod eh, netýká, odejděte prosím v klidu. Budeme hovořit nejdříve o revidovaných návrzích balíčků o inteligentních hranicích. Budeme tedy řešit otázku nařízení pro e, zřížení systému vstupu výstupu a také o e, pozměňovacích návrzích týkající se šengenského e, pohraničního kodexu. Předávám slovo kolegovi Diaz Demera, který je zpravodajem. Děkuji, vážení kolegové, přeji všem dobrý den. Chtěl bych vám představit eh, dva návrhy zpráv, jak už řekl pan předseda, které se týkají balíčku o inteligentních hranicích. Návrh nařízení, kterým se vytváří systém vstupu a výstupu a kterým se stanovují podmínky pro přístup do systému EES pro účely vymáhání práva, eh, představuje 142 pozměňovacích návrhů a Druhý, eh, druhá zpráva to je eh, návrh nařízení, kterým se pozměňuje eh, Schengenský hraniční kodex, pokud jde o používání systému vstupu a výstupu. A tady máme 17 pozměňovacích návrhů. Jak víte, oba dva návrhy jsou velice úzce propojeny a to tak, že pozměňovací návrhy, které byly předloženy k oběma dvěma zprávám, mají vlastně dopad na oba dva legislativní návrhy. Nárůst počtu cestujících na vnějších hranicích EU v posledních letech eh, ukázal, že současný systém kontroly hranic je nedostatečný a je možné očekávat, že se bude tato situace dále zhoršovat s tím, jak poroste v příštích letech počet cestujících. Proto je potřeba zmodernizovat eh, systém řízení eh, překračování hranic, eh, aby byl efektivnější, ale zároveň také bezpečnější. Kdybychom neudělali nic, tak by to ve střednědobém hledisku znamenalo kolaps našich hraničních přechodů a bylo by třeba zrealizovat obrovské investice do infrastruktury a do personálu, abychom se dokázali s řízením takovýchto eh, tuků vypořádat. To znamená, že vytvoření evropského systému vstupu a výstupu EES bude výhodné jak pro cestující, zároveň to eh, zkrátí dobu čekání na hranicích, ale také pro členské státy, kteří, které budou moci rychleji zpracovávat eh, informace o cestujících v dobré víře a zvýší to ochranu hranic. Je třeba najít správnou rovnováhu mezi tím, eh, že chceme na jedné straně zrychlit tok cestujících a na druhé straně zajistit dostatečnou bezpečnost. Eh, takže tomu se věnujeme. A samozřejmě situace eh, s novým systémem bude výhodná také pro samotné správce hranic. Zkrátí se přestupy na hranicích, bude to mít své přímé i nepřímé ekonomické dopady. Pokud jde o zprávu hranic a hraničních přechodů, zoptimalizuje se tak eh, vynakládání finančních prostředků a zlehčí se situace dopravním společnostem. To znamená, eh, že ale zároveň musíme zajistit také dodržování základních práv a ochranu údajů, které budou vloženy do tohoto systému. A to byla také jedna z největších obav, které jsem měl v souvislosti s tímto návrhem a jak také o tom eh, hovořím ve své zprávě. A byla k tomu také předložena Většina pozměňovacích návrhů jde o to zajistit dobrou ochranu vložených údajů. Ve svých dvou návrzích zprávy analyzuji následující aspekty cíle, architekturu, interoperabilitu se systémem VIS, s otázky biometrie, ochrana údajů a základních práv, doba uchovávání údajů, přístup do systému eh, ze strany vymáhacích orgánů, dopady na cestující a dopravní společnosti a na samotnou zprávu. Tady je to deset různých aspektů. Cíle, které jsem sledoval se svými návrhy zprávy, jsou jednak eh, vytvořit eh, systém právních záruk pro ochranu údajů, zejména pokud to jde o právo k přístupu, eh, úpravě a výmaz údajů ze strany členských států. K tomu byly předloženy některé pozměňovací návrhy, které upevňují roli evropského ochránce údajů a také národních eh, ochránců údajů. Chceme tak ochránit eh, práva cestujících při zpracovávání jejich individuálních složek. Například vyškrtáváme eh, některé požadavky týkající se stotožnění subjektů. Pokud Jde o druhý eh, cíl, chceme navýšit bezpečnost a zajistit eh, od samého počátku přístup eh, do tohoto systému při zajištění právních záruk pouze pro ty subjekty, kterým takový přístup náleží a jenom pro omezené účely. Jde o to sladit toto s novým nařízením o Europolu, tedy s balíčkem o ochraně údajů a také s legislativou o ochraně údajů a o inspektorovi pro ochranu údajů. Dále eh, Dalším mým cílem jsou velké záruky a bezpečnost v oblasti technického provedení systému. Je třeba zregulovat, kdo a za jakých okolností bude mít přístup do tohoto systému, jaké procedury s tím budou souviset, co dělat v případě dočasných výpadků tohoto eh, systému a tak podobně. Dále také navrhuji sladit tento systém EES se stávající úpravou, která se týká ochrany údajů a s dalšími legislativními návrhy, které v tuto chvíli jsou v jednání anebo se v budoucnu uvažuje o jejich projednání, jako například Eurodac či ETIAS také třeba vzít pod stávající legislativu a sladit eh, s ní veškeré články tohoto návrhu. Hledám také eh, standardy pro kvalitu, eh, pokud jde o odebírání a uchovávání otisků prstů a rozpoznávání obličeje a také se zavěnuji otázce interoperability tohoto systému s jinými, aby nedocházelo ke zbytečným duplikacím. Chce také zajistit eh, zapojení Evropského parlamentu prostřednictvím zpráv, které EU LISA by měla zpracovávat eh, v různých etapách realizace systému EU LISA, jak víte, je základním klíčovým hráčem v tomto systému. Také třeba definovat a zajistit roli agentury EULISA, vyjasnit eh, její roli, aby bylo jasné, že to je příslušný orgán pro řízení systému a jasně stanovit její odpovědnosti eh, po dobu eh, životnosti tohoto systému. Mým cílem je, aby systém EES vstoupil v platnost v roce 2020 a z tohoto důvodu je potřeba pracovat opravdu rozhodným způsobem, ještě eh, v tomto legislativním období. Je to velice důležitá složka nejenom do budoucna kvůli samotnému systému a jeho fungování, ale kvůli jeho dopadům na další legislativní návrhy, například na budoucí eh, systém ETIAS. Eh, mým původním záměrem bylo navrhnout lhůtu pro pozměňovací návrhy 10. ledna příštího roku, ale vzhledem k tomu, že jsme na konci roku, čekají nás vánoční prázdniny a vzhledem tomu, že eh, řada kolegů mě žádala o prodloužení, tak eh, chci navrhnout prodloužení této lhuty do čtvrtka čtr- do 14 hodin. To znamená, že pak budeme moci v lednu probrat pozměňovací návrhy, připravit kompromisy a hlasovat v Libe na konci února, pardon, na konci, ano, na konci února, 28. února, abychom mohli okamžitě v březnu za malckého předsednictví zahájit trialog. A na závěr bych chtěl opravdu z celého srdce poděkovat všem Shadows, všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Jejich příspěvky byly skutečně nesmírně cené. Děkuji. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera, for your work in... Děkuji vám, pane kolego, za vaši práci, za spolupráci se stínovými zpravodaji. Takže teď mají právě oni prostor. Děkuji, pane předsedo. Za... Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat zpravodaji eh, za zprávu a za vynikající spolupráci. Nejdříve bych měla jenom několik obecných připomínek. A od původního návrhu jsme ušli dlouhou cestu. A podívali jsme se také eh, na hraniční přechody, byla provedena studie a nyní před sebou máme nový návrh. A program ETB už eh, v podstatě neexistuje pro, nebo už se neplánuje pro často cestující um, lidi a já si myslím, že to je škoda. Jde zde o interoperabilitu eh, s, také s dalšími systémy. Tím se samozřejmě snižují náklady. To je dobré, ale tento návrh eh, se vzdaluje od návrhu eh, komise a plánuje se zde delší lhůta uchovávání údajů a tak dále. Já musím říci, že hlavním cílem tohoto návrhu je řízení hranic a to, registrace lidí, kteří cestují dovnitř a ven. Je také třeba zjistit, jak dlouho lidé zůstávají a kdo přesahuje ehm, dobu, jakou může zůstat uvnitř hranic. Cílem je zajistit lepší řízení hranic. Komise zároveň chce bojovat tímto způsobem proti eh, kriminalitě. A nicméně veškeré kategorie cestujících eh, jsou zde na stejné úrovni. Ale je nutné, aby se zde jasně mm, poukazovalo na podezřelé osoby a eh, hned se proti ním postupovalo. Právě jsme hlasovali o zprávě Makovej a tam eh, se rovněž hovoří o tom, že eh, se zde bude stejným, přistupovat, stejným způsobem přistupovat i k mm, občanům EU. Musíme si toho být vědomi. Já nejsem přesvědčena o eh, tom, že argumenty členských států jsou správné že je nutné mít eh, stejným způsobem přistupovat tedy k údajům o, eh, člen, eh, o občanech třetích států a o občanech Evropské unie. Já zde, já zde chci mít určitou diferenciaci. Já se domnívám, že je nutné to jasným způsobem rozlišovat, také pokud jde o otázku, jak dlouho se uchovávají údaje. Uh, bez ohledu na to, jak bude vypadat konečný text, si myslím, že e, systém inteligentních hranic změní naše cestování do Evropy a z Evropy. E, změní to také to, jakým způsobem cestující do Evropské unie hranice vnímají. Je nutné, aby cestující měli více informací o e, podmínkách pobytu a podmínkách vstupu. Musí mít jasně přístupné informace musí e, znát právní úpravu a také musí znát dopady, pokud e, tato pravidla poruší. Musíme mít k tomu společný přístup. A nová ustanovení, nová úprava může vést také k tomu, že se situace eh, zhorší především na velice exponovaných eh, hraničních přechodech. Například, například ehm, na slovinských přechodech jsou v létě miliony eh, cestujících a to je samozřejmě problém. Já mám velký problém s tím, jak tato věc bude fungovat v praxi. Děkuji. Za ECR eh, stínový zpravodaj. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. EKR podporuje a vždy podporovala eh, tento systém. Eh, my si myslíme ostatně, že to, to se mělo ustavit ještě před zrušením vnitřních kontrol uvnitř Unie, ale raději později, nežli vůbec ne. Takovýto systém je opravdu zapotřebí e, pro všechny cestující a jejich přechody e, přes hranice a pro lepší kontrolu našich vnějších hranic. My se dovníváme, že orgány E, prosazující právo by měli mít e, samozřejmě přístup k co nejnovějším e, údajům, tak aby to bylo užitečné a ty doby pro ponechání si údajů, uložených údajů by měly být postačující. Myslím si, že ta pozměňovací návrhy, které pan Diaz de Mera předložil, jsou, jak to u něho bývá, velmi promyšlené a měly by být podpořeny. Já Eh, jsem velice rád, eh, především, že pan Diaz de Meras eh, opravdu pokusil o synchronizaci sladění tohoto nástroje s dalšími, konkrétně s Eurodakem. Je nesmírně důležité, aby naše právní předpisy byly navzájem prostě vyladěné a E, to, to je tímto směrem ten velmi pozbuzující krok, dobrý začátek a já se velmi těším na další spolupráci s, s pravodajem a se stínovými zpravodaji. Takže teď je na řadě frakce ALDE, eh, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla před, eh, zpravodajovi eh, poděkovat nejenom za práci na textu, ale také za organizaci setkání se stínovými zpravodaji, setkání s odborníky. Tady se ukazuje, že vylepšujeme návrh komise, hovoříme o e, příslušnicích třetích států, ale jsou tady některé problematické věci v návrhu komise ohledně e, konkrétně ochrany základních e, lidských práv. A návrh tady vlastně E, znovu, přistoupil k nějakým novinkám a e, je třeba si uvědomit, že on vlastně e, tady předjímá možnost takového nepřiměřeného, nevyváženého postupu a poskytuje nedostačující přístup ohledně, ohledně ochrany údajů. Eh, ten předchozí návrh měl jedinou, eh, jediný cíl, kontrolu hranic. Tam se jednalo o kontrolu eh, hraničních přechodů ze strany třetích států a já si opravdu nedovedu představit, že se nám podaří opravdu důsledně dodržovat ty dobré postupy ohledně údajů a jejich udržování a dalších akceptů, tedy dalších aspektů. Tady jde tedy o zarámování eh, celého toho postupu tak, aby bylo všechno přiměřené a šlo se pouze cestou toho, co je naprosto eh, nezbytné. A pak je tady otázka snížení lhuty pro eh, chovávání dat. To je pro nás také důležité. Já se těším na spolupráci a doufám, že dospějeme ke kompromisům. Eh, prosím, teď je na řadě pan Abel za zelené. Eh, děkuji, děkuji také zpravodaji za jeho práci na tomto tématu a rovněž eh, mu děkuji za laskavé pozhovění ohledně předkládání pozměňovacích návrhů. My za to odložení lhuty jsme velice vděční. To, co řekl kolega Fajona a také kolegyně Angelika ohledně toho, té lhuty pro, pro e, zadržování údajů, e, to bych rád podpořil. A pak je tady také otázka e, přístupu příslušných orgánů, zdali ano či ne k těmto údajům pro další účely. My každopádně přijdeme ještě s alternativami k tomuto návrhu, které se nám zdají přiměřenější k cíli tohoto nástroje jinak je velice eh, pravděpodobné, že my tady budeme vlastně vytvářet obrovské databáze s velmi dlouhými hutami eh, pro udržování těch údajů eh, uschovaných. A to by vlastně nebylo přiměřené vzhledem k tomu účelu, který má tento nástroj splňovat a bylo by to také mnohem nákladnější než to, co my si tady představujeme jako průchodný systém. Takže se domnívám, že především ta změna Eh, toho, co nazýváme retention period, eh, to eh, se domníváme, že je důležité téma. Tady došlo k návrhu o prodloužení a je také třeba mít na zřeteli to, co řekla Fiona, to znamená rozdíl mezi těmi, kteří pravidelně cestují a Eh, těmi ostatními kategoriemi. To jsou všechno věci, které bychom ještě měli projednat. A v neposlední řadě se domnívám, že musí být jasné, že tento systém eh, bude odpovídat stejným normám ohledně ochrany osobních údajů, eh, jako jsou ty, které jsme prodiskutovali v, v rámci toho balíčku o ochraně osobních údajů a tedy vlastně také musíme příslušně jednat s těmi jednotlivými členskými státy a firmami, které to zajišťují. Děkuji. Další kolegové chtějí vystoupit. E, v tom případě, že tomu tak není, tak bych teď rád ještě dal slovo panu uh, Diasovi Demere. Labras. Ano, děkuji, jenom stručně, abych e, zareagoval na vaše příspěvky k Taně bych řekl, že v podstatě nemám co dodat eh, k tomu, co jste řekla. Jste velice dobře obeznámená, určitě nejméně tak dobře jako já s celou problematikou. Já jsem vděčný za tvou podporu a samozřejmě i za to, že vyjadřuješ eh, své pochyby tomu, co řekl eh, kolega za EKR, i kolega Aja Aho má dlouhé zkušenosti s touto problematikou, takže i vám děkuji za vaše slova. Já si myslím, že je důležité, abychom zesynchronizovali systém ES s dalšími systémy. Ty jsi jmenoval konkrétně Eurodac, ale samozřejmě, že budeme muset vzít potaz i ETS. K tomu, co říkala Angelika, ta se nově připojila k naší eh, zprávě, ale je velice aktivní, takže děkuji i vám za vaše slova a možnost eh, diskutovat o těchto věcech. Vy jste hovořila o určité nepřiměřenosti, která by tady mohla vzniknout, pokud eh, jde o období uchovávání údajů. V každém případě já si myslím, že to je předmět eh, další odůvodněné věcné diskuze. Angelika a já máme problém se stejnou věcí a to je správný přístup eh, donucovacích orgánů do systému ES. Nicméně já si myslím, že tady je rozdíl proti původnímu legislativnímu návrhu, protože teď nejde o otázku doplňkové povahy, sekundární povahy, nejbrž o záležitost celá eh, zásadní pro tento legislativní návrh. A k tomu, co říkal Jan, eh, to je také odborník na slovo vzatý a ochránce eh, správného zacházení s, s údaji, takže já bych k vašim slovům dodal, že tento legislativní eh, balíček dodržuje zásady ochrany údajů. A jsem rád, eh, že vy to uznáváte také, protože to znamená, že jdeme dobrým směrem. Takže to je ode mě vše na začátek. Jsme na začátku dlouhé cesty a doufám, že to bude cesta plodná. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji vám, pane Diaz de Mera. my jsme prostě by, nám bylo požehnáno tím eh, správným zpravodajem a stínovými zpravodaji, ale to není patrně to správné slovo, prostě eh, je to, ne, je, eh, je to vel, velké štěstí a teď k pozměňovacím návrhům, bude to do 10. ledna, 18 hodin, bude jich patrně hodně, každopádně tato práce začala dobře a ještě jednou děkuji jak vám, tak stínovým zpravodajům. Takže kolegyně, kolegové, znovu je na pořadu pan Diaz de eh, Mera, aby nám řekl, jak to vypadá eh, s eh, trialogem ohledně seznamu třetích zemí, jejíž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum a ze seznamu třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. To je takzvaná revize mechanismu pozastavení a v úterý 29. listopadu a včera 7. prosince se odehrála jednání e, trialogu a aniž bych to dále oddaloval, tak už dám slovo panu kolegovi Diazovi de Mera. Prosím. Bien, muchas gracias, señor presidente. Pues... Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mohu náš výbor informovat o výsledku posledního trialogu, který proběhl včera. Nejprve bych chtěl říci, že chci poděkovat všem politickým skupinám v Evropském parlamentu, v rámci této problematiky je potřeba se zmínit eh, o všech, ale vypíchnu Bržit, eh, paní Sipel, protože eh, vzhledem k situaci Samozřejmě, že každý zastupujeme svoji politickou skupinu, máme své někdy velice zásadní rozdíly ve vnímání této zprávy. Přesto přeze všechno převážil duch evropanství koncepce Evropy, vize Evropy udělala ústupky, kterých si nesmírně cením, děkuji jí a děkuji tímto celé skupině SAD. Zároveň ovšem musím také říci, pokud jde o liberály, že vlastně i jim chci poděkovat stejným způsobem. Děkuji takto i EKR a musím vyjádřit svou velkou úctu také dalším skupinám, které nepodpořili přímo tuto problematiku. Jsou to Zelení a GUE. Přesto jim velice děkuji. Děkuji jim všem, protože umožnili odblokovat celou záležitost. Tato záležitost je nesmírně komplikovaná, jak velice dobře víte. A to z toho důvodu, že řešení eh, vlastně se odvozuje od eh, systému vízového režimu s Gruzií a s Ukrajinou a abychom odblokovali situaci, tak je potřeba vyslat zcela jasný signál těmto dvěma zemím. Takže ještě jednou chci říci, že děkuji všem za jejich přístup Děkuji také sekretariátu a všem našim asistentům a spolupracovníkům, a to se týká nejenom mé politické skupiny, ale všech ostatních politických skupin. Děkuji všem za jejich eh, účast. Eh, po té, co bylo eh, dospěto, co se dospělo k dohodě, tak vlastně včera jsme tam byli do půlnoci a e, víme, že z Paříže jsme následně dostali informaci o definitivním odblokování situace, což si myslím, že byla opravdu věc, na kterou jsme čekali. A bez toho by ten pokrok k té dohodě nebyl možný. Děkuji vám. Pane Diasi de Mera, tak to bylo elegantně sformulováno. A je to tedy trochu podhodnocení e, své vlastní práce. Bylo to nesmírně citlivá záležitost. Já vám chci ještě jednou poděkovat za vaši e, velmi usilovnou práci a také kolegyním a kolegům e, z Libe, kteří byli při tomto obtížnějším porodu, jak jste to sám nazval. Takže e, děkuji ještě jednou a nepochybně to prostě se všechno promítne do hlasovacího seznamu, to, je, to vaše úsilí. Ještě jednou velké díky všem kolegyním a kolegům. Chci ještě zkontrolovat. Je to vlastně také otázka pro slovenské předsednictví, jestli je přítomno a bylo by možná teď vhodné si vyslechnout, eh, zda mají eh, slovenské předsednictví něco na srdci v této věci. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve naprosto podpořit, co jste právě řekl. Jedná se o nesmírně citlivé téma, které jsme řešili jako prioritní a nejenom my jako předsednictví rady, ale takto k tomu také přistoupil Evropský parlament. A já bych chtěl tomuto výboru poblahopřát k výběru zpravodaje, protože se domnívám, že jeho nasazení, jeho angažovanost, jeho úsilí nám pomohlo dospět k tomu, tomuto e, úspěchu, o kterém dnes můžeme hovořit. Rovněž bych chtěl vyjádřit své poděkování stínovým zpravodajům, kteří e, viditelně podporovali zpravodaje a rovněž chci poděkovat Evropské komisi za roli, kterou v celém procesu e, sehrála. A v tomto u toho bych své vystoupení ukončil prozatím, když děkovat by se jistě dalo ještě dále. Děkuji vám. Je hezké toto eh, slyšet eh, od eh, předsednictví. To je také pěkný cíl, který tady byl zmíněn. Ti, kteří se postavili za tento dokument si zaslouží naše díky. Pokud pan Temera nemůže, nechce už nic říci, ještě někdo, prosím? Ano, já abych to uzavřel, pane předsedo, tak eh, i já bych chtěl ještě jednou zdůraznit práci a profesionalitu, kterou odvedlo slovenské předsednictví. Opravdu to byl velice tvrdý vyjednavací proces, eh, nicméně byl to proces, který eh, se vyznačoval profesionalitou a pochopením a já bych se chtěl teď zmínit také o Evropské komisi, protože komise se dokázala obhájit eh, svoji oblast kompetence a přesto také ustoupit tam, kde to bylo potřeba ve prospěch institucionality a eh, ve prospěch interinstitucionální spolupráce, takže tímto chci poděkovat ještě jednou radě i komisi. Děkuji, pane Díaz de Mero. Eh, já se k tomu mohu připojit a děkuji všem. Nyní se dostáváme k bodu číslo 6, eh, což je bod týkající se Agentury pro základní práva. Je to v reakci na požadavek našeho výboru, aby Agentura pro základní práva vydávala dvě stanoviska týkající se společného evropského asilového systému. První se týká e, respektování eh, lidských práv, základních práv eh, v problematických místech v Itálii a v Řecku. A eh, druhé téma se týkalo dopadu na děti dublinského nařízení. Takže nejdříve předám slovo panu Nešporovi, který bude prezentovat to stanovisko týkající se ehm, problematických míst a poté pan Molnár dostane slovo, aby hovořil o Dublinu. colleagues, we're just setting up a slide presentation with Mr. Nespor. Jste připraven? Můžeme spustit prezentaci. Just pausing while we set up the slides. And this is on the hotspots. Uh, Kolegové, máme připravené slajdy. Nejdříve tedy bude hovořit pan Nešpor o hotspotech. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za příležitost, že zde před výborem LIBE mohu prezentovat výsledky našich stanovisek. Jsem velice rád, že vám budu moci eh, představit situaci o hotspotech v Řecku a v Itálii a poté kolega Tamáš Molnár bude hovořit o navrhované eh, revizi, navrhovaném přeskumu eh, dublinského nařízení a dopadu na děti. Já nebudu detailně zacházet do toho, jak fungují hotspoty, určitě to víte. Celá řada vás byla v červnu na Lesbosu, kde parlamentní delegace e, navštívila hotspot, takže vím, že víte v podstatě, jak to tam funguje, jak ten systém vypadá. Řekl bych jenom několik slov, pokud jde o celkovou e, filozofii a naše stanovisko. Přístup hotspotů Ehm, existuje proto, aby existovala eh, koordinovaná reakce, především v Itálii a v Řecku na více úrovních. Na jedné straně je zde koordinace, pokud jde o to, aby existovala celá řada postupů v rámci jedné lokality eh, při registrování eh, žadatelů o azyl a dalších migrantů. Tímto způsobem se tak lidé směřují k odpovídajícím postupům, žádají tedy buď o azyl, nebo se navracejí zpátky. Zároveň hotspoty poskytují koordinovaný přístup v dalších oblastech Evropská unie je velice e, intenzivně přítomná v těchto hospotech. Eh, Jedná se především o Frontex. Evropská unie uznává, že tyto agentury eh, hrají pouze podpůrnou roli, pomáhají národním orgánům, ale zároveň jejich aktivity mají velice silný dopad v některých oblastech, jako je například při zpracovávání žádostí o azyl a tak dále. Takže eh, je zde taková společná odpovědnost EU a členských států eh, v těch hotspotech. E, I když zde existují některé nedostatky v oblasti eh, základních práv, nesouvisí přímo s aktivitami EU. Nemá to žádný negativní dopad na legitimnost kroků Evropské unie v hotspotech. A Během eh, roku 2016 ehm, Agentura pro základní práva byla přítomná v hotspotech, analyzovala situaci, tam analyzovala aktivity EU i členských států. Takže eh, tato zpráva je v podstatě eh, založena na našich zkušenostech na místě. A ještě poslední ehm, obecná připomínka. Snažíme se eh, také poukázat na rozdíly mezi Itálií a Řeckem. Jsou tam rozdíly eh, v migraci, v migračních tocích a zároveň eh, zde jsou rozdíly, které vznikají ehm, z dalšího vývoje, jako je například dohoda s Tureckem z roku 2015. Ehm, to znamená, že řecké hotspoty se soustředí především na navracení osob eh, do Turecka. V Řecku přímo v hotspotech eh, se eh, také registrují uprchlíci. V Itálii tomu tak není, takže jsou zde určité rozdíly. Kapacity a postupy, eh, některé postupy nebyly přístupné v hotspotech hned od začátku, nicméně eh, od jejich vzniku eh, došlo k pokroku, i když stále ještě existují některé nedostatky, pokud jde o základní práva. A tyto nedostatky jsme identifikovali, budeme o nich hovořit. První důležitá věc je Ehm, usnadnění přístupu k postupu, k azylovému postupu, k žádání o azyl. E, to je jedna ze základních věcí, nejdůležitější věc v hotspotech. Dochází zde tedy k okamžité registraci a k nasměřování e, žadatelů e, tedy do toho procesu žádosti o azylum. azyl. To je zásadní příspěvek hotspotu. Zároveň především v Řecku existují další aktivity. My ve svém stanovisku na ně poukazujeme. Ty hotspoty v podstatě mohou se stát takovým úzkým místem, kde se žadatelé třídí a kde se zpracovávají žádosti o azyl. Dochází zde k registraci, ta se e, zlepšila také díky pomoci IRSI. Um, ehm, existují zde problémy s prioritizací e, některých e, národností. A víte, že se zde rozhoduje o přípustnosti žádostí. Jsou zde eh, různé národnosti, některé národnosti, které eh, mají eh, často úspěch při žádání o azyl a národnosti, které mají jenom zřídka úspěch, pokud jde o žádosti o azyl. Jedná se například o Pakistánce. Někteří lidé zde čekají třeba i šest měsíců na výsledek. Má to celou řadu dopadů. Samozřejmě v těch hotspotech se pak v Řecku schromažďuje příliš mnoho lidí. Má to negativní dopad na práva dětí, především na nedoprovázené děti. A také je zde problém se sjednocováním rodin. A lidé, e, jejichž žádosti o azyl ještě nebyly plně registrovány a zpracovány, potom samozřejmě mají problém, pokud je o sjednocování rodin. A další velice zásadní věc je, že zde dochází k velké frustraci, především některých národností, a to může eh, v některých hotspotech vést i k násilí. Naše agentura by tak chtěla zdůraznit, že hotspoty musí zajistit pokud možno eh, další postup, další eh, postup lidí dále v procesu. A pokud jde o děti v hotspotech, naše stanovisko v celé jedné kapitole se tomuto tématu věnuje. Asi 37 všech lidí, kteří v roce 2016 přišli do Řecka, jsou děti. Eh, jsou zde lidé, jsou zde děti, které jsou eh, v rodině, ale jsou zde eh, také děti, které jsou nedoprovázené nebo doprovázené jiným členem rodiny, než jsou rodiče. Takže to je velký problém v hotspotech. Naprosto nejzávažnější situace je situace dětí, kteří jsou, které jsou bez doprovodu. V roce 2016 se předpokládá, že asi 19 tisíc nedoprovázených dětí přijelo do Itálie. Nedoprovázené děti by po eh, svém příjezdu měly být co nejrychleji eh, převezeny do speciálních eh, míst, kde která vyhovují požadavkům právě dětí, ale často se to nestává, protože zkrátka není dostatečná kapacita takovýchto zařízení pro děti. A v Řecku asi jenom polovina dětí se dostane do takovýchto zařízení a celá řada e, tedy dalších dětí zůstane e, v hotspotech. A to je velká výzva. Částečně je zde problém s tím, že eh, když děti zůstanou v hotspotech, ehm, nemají eh, žádný dohled a tak eh, jsou svěřeny úředníkům nebo nějakým veřejním pracovníkům. Můžou to být například lidé z úřadu pro mládež a tak dále. A Tito lidé ale nejsou specialisté na děti, často nemají odpovídající kvalifikaci, aby se eh, plně mohli eh, dětem věnovat. Musí plně často ještě eh, jiné úkoly když například eh, starosta určitého města musí eh, převzít odpovědnost za například 200 dětí, je jasné, že je to pouze formální povinnost, eh, nemá vůbec žádnou šanci nějakým způsobem jednotlivé případy řešit. Dále je zde důležitá otázka ochrany nedoprovázaných dětí v hotspotech, tak aby se jim nic nestalo. Je třeba, aby byly odděleny od dospělých, e, které e, neznají. Je třeba zajistit, aby se nestratili. Často dochází k tomu, že e, děti jsou zadrženy v jedné části hotspotu a často nemají příležitost se o tudy dostat. A podmínky v hotspotech nejsou vhodné pro děti je tam eh, nedostatek odpovídajících podmínek, také nedostatek například eh, léku a také samozřejmě eh, problém s bezpečností. Slyšeli jsme o případech znásilnění nedoprovázených dětí v hotspotech. Zkrátka ochrana dětí v hotspotech je problém. Došlo k určitému zlepšení Národní úřady se snaží tuto věc řešit i v Itálii, i v Řecku a plánují legislativní reformu, pokud jde o nedoprovázané děti, ale je to dlouhodobý proces. Je zde skutečně velice naléhavá situace. Situace nedoprovázaných dětí se e, musí řešit a musí to být e, naprostá priorita. A poslední slide. Eh, další věc, eh, kterou jsme řešili, prostě eh, v podstatě zahrnuje více problémů. Máme zde nadpis, že je to otázka pohlaví, ale nejde jenom o to. Jak jsem řekl, v hotspotech jsou děti, ale i ženy, často nedoprovázené ženy. A Genderová rozmanitost často v hotspotech není brána v ohled a stejně tak jako děti i ženy čelí nejrůznějším incidentům násilí, také násilí založeného e, na pohlaví. E, některé ženy e, jsou třeba těhotné, některé jsou traumatizované po té, co přišly o část rodiny. Jsou zde také případy obchodování eh, s lidmi. Eh, víme, že například eh, v Itálii celá řada žen se, například alžírských žen, je pašovaná do Evropy za cílem obchodu s bílým masem, s cílem prostituce. V hotspotech je problém tedy s, e, i s touto otázkou. A řešení by mohlo být jednoduché. Samozřejmě jedna z možností by byla e, navýšení e, počtu žen zaměstnankyní, žen pracujících v, v těchto hotspotech. že nám by mohlo pomoci, kdyby při žádosti o azyl mohli jednat eh, se ženami, eh, které tam eh, jsou zaměstnané, to by mohlo usnadnit jejich cestu k azylu. Jsou zde další otázky, například odebírání otisků prstů, to by mělo být prováděno u žen ženami. Na obrázku vidíte Další problém je třeba v hospodech zajistit, aby eh, existovaly ehm, oddělené eh, sprchy eh, pro ženy, kde mají aspoň částečné soukromí. Často je zde problém s tím, že záchody nejsou odděleny, že jsou používány oběma pohlavími. Víme, že um, na některých místech se ženy bojí třeba v noci jít na toaletu, protože uh, se bojí, že by je tam někdo mohl napadnout. Myslím si, že tohle jsou věci, které by se daly vyřešit celkem snadno. Uh, Nestálo by to až uh, tolik úsilí. Ve stanovisku tyto věci um, navrhujeme. Myslíme si, že národní úřady by je mohly vyřešit celkem rychle a snadno. Na závěr bych chtěl říci, že eh, hotspoty mohou v budoucnu ehm, fungovat jako určité modely, jak řešit přísun uprchlíků. Jsou zde stále některé zásadní problémy. Jsou zde eh, zásadní problémy, které je třeba řešit naléhavě, ehm, ať už jde o politická řešení nebo operativní řešení. Evropská unie zde má odpovědnost eh, za řízení hotspotů musí eh, zajistit, aby ehm, mm, ta centra fungovala, ale zároveň zde mají odpovědnost eh, členské státy. Eh, fungují zde agentury, ale zároveň členské státy musí také eh, dodržovat eh, nebo prosazovat dodržování základních práv. Děkuji za pozornost a eh, rád odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji. Velice správně jste se nastavil řečnickou dobu, protože my jsme si sami vyžádali vaše stanovisko, takže jsem velice rád, že tady i kolegové mohli zůstat a vyslechnout si prezentaci stanoviska, o které jsme stále. Několik kolegů se mi přihlásilo do diskuze, takže já jim předám slovo v tom pořadí, v jakém se mi přihlásili. Pana Alaha Haláho a pak paní Loresten. Děkuji vám za vaše vystoupení. Pokud jde o děti v hotspotech, tak se chci zeptat, zda dítě v tomto kontextu je kdokoliv, kdo o sobě tvrdí, že mu zatím nebylo 18 let a pokud ano, tak eh, existují nějaké testy věku, skutečného věku v hotspotech a jakým způsobem rozlišujete mezi opravdovým dítětem a tím, kdo tvrdí, že je mu 17 let, eh, aby měl nárok na služby, které jsou mladistvím k dispozici. Eh, na jednom slajdu uvádíte, že 37% těch, kdo dorazili do Řecka, to znamená, jsou to všichni, kteří tam opravdu dorazili do Řecka? jsou mladší 18 let, jsou to tedy děti. Děkuji, nyní paní Wikstrom, prosím. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Je vždy velice zajímavé pročíst si vaše studie, protože jsou nesmírně věcné a vzhledem k tomu, že právě se snažíme azylový systém v Evropě zreformovat, tak si ceníme vaší podpory a je to podpora včasná. Minule se nám to takto nezadařilo. My jsme vlastně čekali velice dlouho po pozastavení eh, Dublinu. K otázce dětí. Před několika málo dny jsme tady v parlamentu měli výměnu názorů s řadou nevládních organizací z Itálie i Řecka ty organizace působí v obou zemích a uváděly, že situace v současné době nemůže pokračovat eh, do budoucna tímto způsobem, protože se tam děti opravdu ztrácejí. Víme, že loni se ztratilo na 10 tisíc eh, dětí v Evropské unii a to jsou pouze informace od Europolu. A pokud eh, ta situace, jak naznačují nevládní organizace působící v Itálii a v Řecku v těch hotspotech, nadále taková, že děti jsou zadržovány, v podstatě bezdůvodně zadržovány po řadu měsíců, že nemají přístup ke zvláštní péči, nikdy, nikdo nezohledňuje zranitelnost dětí, zejména dětí nedoprovázených, tak si myslím, že je opravdu nesmírně obtížné si jenom představit, jakým způsobem mohou děti v takových situacích přežít eh, a nikdo se nemůže divit, že se snaží prchnout. Takže myslím, že bychom měli udělat maximum pro to, abychom zvýšili standardy přijímání a každodenního života v těchto centrech, abychom děti odradili od eh, toho, aby se sami pokusili prchnout a dostat se do jiného členského státu nezákonným způsobem. Zlepšení podmínek přijímání si myslím, že je opravdu v tuto chvíli zásadní. A nyní moje otázka. Jakou máte současnou zkušenost eh, s tím poručnictvím nebo s tím, že děti zůstávají vlastně absolutně bez eh, dohledu? Jsou totiž uvádí, že děti jsou nesmírně zranitelnou skupinou a je to faktor, který by měl převážit eh, při posuzování statutu eh, migranta. Toto je tedy stanovisko soudu a tak se chci zeptat, jakým způsobem eh, zajistit, abychom dostali rozhodnutí soudu. Co byste nám radil, abychom příště situaci zvládli lépe? Samozřejmě, že jsou zde i jiné zranitelné skupiny. Já bych teď navrhovala soustředit se na děti. Děkuji. Děkuji a nyní paní Lorenz. Děkuji. Je až neuvěřitelné, že zde každý měsíc diskutujeme o situaci, kdy jsme svědky trestné činnosti, trestným činům proti lidskosti. Opravdu to, o čem tady hovoříme, to je eh, trestný čin proti lidskosti a mm, všichni se shodneme na tom, že situace je naléhavá, ale co tím vlastně myslíme, tou naléhavostí, že je potřeba to vyřešit do několika málo dní, týdnů nebo let, 30 let, co znamená to slovo naléhavé a kdo je odpovědný za tyto trestné činy proti lidskosti, kdo bude za ně soudně odpovědný, je to otázka Itálie a Řecka, jistě ne systém ochrany dětí není vytvářen jako, stát, jako systém vnitrostátní, je to systém všeobecně platný, celosvětový a teď vlastně odkazuji také na slovenské předsednictví, které je zde v sále zastoupeno. Víme o bratislavské iniciativě, která se týká té flexibility nařízení. Chci se zeptat, diskutovali jste na radě o naléhavé situaci dětí a jaká řešení vidíte, protože kdo vlastně má s řešením přijít? Samozřejmě, že nemůžeme od stolu navrhovat řešení tady v rámci Evropského parlamentu, protože by to žádné reálné řešení nebylo. A to jenom, myslím, dokazuje, že Dublin za této situace, kdy odpovědnost padá na země jako je Itálie a Řecko, že nestačí, že to není vhodný systém, protože vytváří takovéto situace. Sám jste říkal, že policisté v Řecku odpovídají za osud tisícovek dětí. To je přeci nepředstavitelné. Vy jste prováděli an- analýzy v na- ve vaší agentuře. Jaká navrhujete řešení? Jaké je pro vás to ideální řešení, které vidíte? Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně a nepochybně řada z nás sdílí tyto velké obavy. Takže eh, na základě toho, co tady bylo řečeno, co řekla paní eh, Wikström, eh, takže vy tady prostě vidíte stejně jako my, zprávy o rostoucích počtech eh, uprchlíků, eh, žadatelů o azyl, eh, kteří údajně, ale je to podpořeno určitými důkazy, jsou předmětem, není k tomu jiného výrazu, než velké míry násilí, porušování lidských práv i v těch hot spotech. Je to situace, která se opravdu velice rozšiřuje. Terorizace těch eh, uprchlíků a to jenom znásobuje ty problémy, které už tady eh, vlastně byly před tím ustavením hotspotů. Takže vy Tady prostě máte, vidíte důkazy, eh, tak jak to tady bylo již řečeno, že existují eh, tohoto eh, chování této situace. Nechci tady znít nějak alarmisticky, ale prostě ty poznatky jsou podepřeny důkazy. Europol se v tomto směru také Eh, začíná vyjadřovat. Vy jste se zmínil o Europolu ve vaší zprávě. My tady máme prostě určité měkké pravomoce v tomto eh, eh, výboru a Europol mapuje tu situaci, zaznamenává určité, určitá slabá místa v jednání některých států. Máte o tom povědomí? A pak ještě paní kolegyně Spol. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem do toho vstoupila takhle pozdě. Vy se zmiňujete nejenom o pokroku, ke kterému došlo jak v Itálii, tak v Řecku. Rovněž jste se zmínil o některých E, nedostacích a různých důvodech, proč stále ještě tyto nedostatky přetrvávají. A tyto důvody, důvody e, ne, e, jsou zaznamenávány pouze v těchto dvou zemích. Hovoříme tady o základních právech, o základních právech především v hotspotech, v těch prvních zemích, kam přicházejí nezletilí děti a mladí. Eh, jak to vnímáte, kdybychom teď začali eh, posílat zpátky uprchlíky, kteří eh, se teď vyskytují ve Francii, Německu a dále, ale kteří vlastně jako do prvního státu dorazili do Řecka? Jaká by byla situace, kdyby se teď začali všichni navracet do Řecka jako první země z Unie, do které vstoupili? Jak by se myslíte, ta situace vyvinula především pro děti? Ano, samozřejmě také musíme přejít k té nadcházející prezentaci, ale máme e, čas, kolegyně a kolegové, protože jsme s předchozími body skončili poměrně e, rychle, takže e, ještě paní kolegyně děkuji, pane předsedo, že jste dneska tak velice velkorysí. Mám ještě totiž další dotaz. Předseda, někdy na to čas je. Víte, jak to bylo dnes ráno? Prostě byli jsme velice efektivní Eh, já eh, vás eh, musím ještě jednou pochválit, i když jste samozřejmě zkušení, byli jste nesmírně efektivní. Děkuji ještě jednou. Je tady také směrnice o právech obětí, kterou jsme přijali v roce 2011 a která je teď vlastně implementována ve všech členských státech, včetně Itálie a Řecka. A jak víte, tak tam jsou konkrétní ustanovení pro oběti se zvláštními potřebami, včetně včetně žen a dětí. A řada e, dět, osob, e, o kterých teď v souvislosti s hotspoty hovoříme, by do těchto kategorií spadala. Mě by zajímalo, e, jak se toto vnímá, jak je tato směrnice vlastně dodržována v hotspotech. Já vím, že to je svízelná otázka, ale měli bychom se k tomu postavit čelem, protože jsme ji schválili, přijali a je také implementována v Itálii a Řecku, ne? Děkuji za specifickou otázku já vím, že vy eh, nebudete eh, moci odpovědět na všechny dotazy do hloubky, ale žádáme vaše stanovisko a buďte v tomto eh, velice Eh, otevřený. Eh, děkuji, já myslím, že musím poděkovat za excelentní dotazy, nebyly tady žádné přehnané eh, projevy a ukazuje se, že samozřejmě jsou tady ti kolegové a kolegyně, kteří mají velký zájem o téma, my to vnímáme pozitivně a pokusíme se odpovědět, jak to jen bude možné. Já se budu otázkami zabývat postupně. Nejprve pan Delo, já musím říct, že to je otázka, která opravdu je velice, velice trefná, nicméně tak trochu opačně, než jak by to na první pohled mohlo vypadat. Je tomu skutečně tak, že tady je celá řada dětí, které přicházejí do Řecka, především do Řecka, vzhledem k omezení pohybu, eh, ke kterému, eh, které, kterého jsou tedy E, předmětem na těch ostrovech a ty děti se rozhodnou, že se nebudou deklarovat jako děti v tom Řecku, protože si uvědomují, že v stávající situaci je statut dítěte spíš omezením než e, výhodou. Takže pokud je vám, dejme tomu, 17 let a jste mladým mužem bez doprovodu, ale stále ještě vlastně nezletilým podle evropských norem, tak e, víte, že prostě vám e, situace se neusnadní, když budete deklarovat, e, že jste, že jste mladý. A proto řeknete, že je vám 18. Takže v obrovské procento podle Vysokého komisaře pro uprchlíky je v této situaci. E, tam se ta hodnocení pro, e, tam ta hodnocení probíhají, pokud e, ten dotyčný deklaruje, že je dítětem a není důvod tomu věřit, tak přichází to šetření, ale neřekl bych, že to číslo by bylo nějaké výrazně nízké. Je to nicméně velmi trefná připomínka. A teď k otázce eh, paní Wikström, která se týkala dětí. Vlastně všechny ty vaše dotazy se tím či oným způsobem dotýkají otázky dětí, což jenom eh, potvrzuje, že to vnímáte velice eh, jako velice citlivou záležitost a děkujeme také za podporu naší agentuře. E, já jsem měl e, možnost hovořit s kolegy z Euroforu, Eh, ohledně těch eh, ztracených dětí a 10 tisíc je velmi nízký odhad. Je to mnohonásobně eh, vyšší údaj, ale ty konkrétní přesnější údaje prostě neexistují. Jsou tady děti, které jsou zadržovány bez důvodu, že nikdo nebere v úvahu jejich zranitelnost. To říkáte vy. No, smutné je, že ty orgány se domnívají, že děti zadržují pro jejich vlastní dobro, pro jejich jejich ochranu, protože nemají jiné nástroje, než je zadržet. Takže to není nutně eh, téma, eh, které by se týkalo řízení jednotlivých eh, hotspotů, ale spíš kapacit v těch národních státech, případně ty děti převést jinam. nám Eh, samozřejmě, že vedení hotspotu eh, má ve svých rukou, eh, zdali prostě vezme ty děti do té ochrany do toho ochranného zadržení či nikoliv, eh, čímž v případě, že eh, rozhodnutí pozitivní, tak jim vlastně zbavuje částečně i eh, jejich osobních svobod a takovéto věci by se samozřejmě v ideálním světě neměly dít a snaha, e, e, prostě snaha utéct znamená, že nechtějí se ty děti do takové, ty nezletilí do takovýchto situací dostat, snaží se e, proniknout jinam, ale každopádně toto jsou situace, které by se neměly řešit způsobem, kterým se teď řeší. Záleží na těch přijímacích normách. V některých hotspotech ty normy nejsou Eh, dostatečné pro to, eh, aby tam bylo zajištěno dobro těch nezletilých eh, a navíc ne na několik měsíců. Takže ty normy se budou muset prostě zlepšit. Zvýšit ty normy pro přijímání, to bude muset být jeden z prvních kroků. A to samozřejmě ochrana dětí je něčím, co opravdu zaostává v těch hotspotech. To se musí zlepšit. A mimo eh, hotspoty na té národní úrovni a samozřejmě s podporou Unie by se měla řešit eh, otázka toho, aby děti nezůstávaly v hotspotech eh, déle, než je nutné, alespoň děti bez doprovodu, ty by měly mít prioritu aby měli možnost se tedy z hotspotu eh, dostat a za druhé by mělo být zajištěno, aby ten stávaj eh, v současné době nepostačující systém, nedokonalý systém eh, zasílání těch dětí do vhodnějších e, zařízení e, se zlepšil, aby se kapacity těchto vhodnějších zařízení pro děti e, rozšířily, ale ne za cenu kvality té péče je třeba, samozřejmě, samozřejmě můžete někam dát dvojnásobný počet dětí, ale jde o kvalitu takové ochrany a péče. Vy jste tady také řekli, že dětská práva jsou eh, všeobecná, univerzální a eh, že teď je samozřejmě třeba kvantifikovat a kvalifikovat urgentnost té reakce samozřejmě co nejdříve. To je jediná odpověď, která eh, která tady může zaznít. Některé věci jsou samozřejmě velmi velmi naléhavé a e, různé věci se vyžadují různou, e, e, různý způsob reakce. Neexistuje nějaké ideální řešení, ale když jde o práva dětí, tak to prostě prioritou být musí protože skutečně tady jsme svědky e, toho, že děti nezletilí, e, kteří prchali před válkou, e, jsou vytrženi ze svých rodinných vazeb, jsou mimo svůj domov a to už několik let. A to, jakým se k ním Evropa chová, není možná ten způsob, jaký by si sama přála a e, není to také e, Evropa, kterou, e, která by prostě měla být takto vnímána do budoucna. Takže samozřejmě jsou tady omezení, to jistě ano. My velice naléhavě žádáme všechny zúčastněné strany, aby se pokusili dělat víc a lépe. Víme, že řada pozitivního úsilí tady je vyvíjena, ale mělo by to být ještě víc. A k té otázce směrnice o právech obětí, ještě dřív, než se vyjádřím k tomu, co jste říkal vy, pane předsedo. Jak víte, tak eh, eh, pracujeme v této oblasti hodně. Hodně jsme se zabývali implementací směrnice o právech obětí v posledních letech. Toto je samozřejmě něco, co je velmi obtížně uchopitelné a eh, hodnocené v situaci hotspotů. Toto je vlastně fáze, kde vlastně ani řada těch postupů Ehm, není aplikovatelných, protože ti lidé eh, prostě nehlásí eh, různé formy násilí, eh, protože tady jsou mnohem naléhavější otázky ochrany toto prostě v tuto chvíli není jednoduše řečeno eh, prioritou. Eh, pomáhat obětem je do určité míry eh, prioritou, ale je to hlavně a hodně práce dobrovolnických organizací, nevládních organizací a v současné době přes úsilí národních orgánů a orgánů Unie jsou práva obětí něčím, což, co prostě nenutně přichází jako priorita číslo jedna. A teď k otázce, která se týká obchodování eh, s lidmi, eh, převaděčství a eh, násilí na těch lidech, kteří jsou předmětem těchto operací. Toto je zase něco, co si vyžaduje víc než, než nějakou krátkou právní analýzu Prostě samozřejmě ta situace je hrůzná, ale je třeba eh, udělat víc, než toto jenom deklarovat. My samozřejmě chápeme, že obchodování s lidmi musí být jednou z priorit, která by šla eh, ruku v ruce s řešením přístupu k migraci eh, prostě neviděli jsme přímé důkazy v hotspotech něčeho takového, ale Europol by nepochybně byl lepším orgánem pro položení eh, takovýchto otázek eh, se snaží pomáhat národním orgánům. Spolupráce hodně zásí na schopnosti eh, národních orgánů rychle reagovat. To, čeho jsme svědky, je, že lidé, kteří jsou evidentně zranitelní a jsou tak vnímáni v těch hotspotech, mizí z hotspotů a už je nelze dohladat. E, jsou to třeba e, případy Alžířanek, e, ty jsou podloudně vlastně pro, pro, převaděny převáděny do některých zemí za účelem prostituce, ale my nemáme prostě konkrétní důkazy, že tomu tak je. A pak ještě otázka Sipl, eh, tak to jde už směrem k prezentaci eh, mého kolegy o Dublinské úmluvě. Každopádně eh, já mohu alespoň to říct, že většina členských států Unie stále vnímá eh, ty eh, návraty podle Dublinské úmluvy směrem eh, do Řecka ve světle těch rozhodnutí soudu jako něco, čeho je třeba se vyvarovat a musíme počkat, až se situace v Řecku pozmění a až to břemeno, které Řecko v tuto chvíli na svých bedrech má, se sníží, protože do té doby to nemůže být praxí. Já hovořím hovořím pouze samozřejmě jménem své agentury a vnímám to jako vyjádření určitých nadějí. Každopádně děkuji za pozornost. Děkuji. Já myslím, že některé otázky se budou týkat také další zprávy. A ještě poslední otázka od kolegyně, která požádala o slovo. Rapporten. Ja, jag förstår. Mnohokrát děkuji za tato, tuto zprávu. Eh, chápu, že eh, zde existují eh, některé problémy. Lidé se dostávají v některých zemích v podstatě do paniky. V Itálii, v Řecku, tam je skutečně komplikovaná situace. Já mám otázku týkající se dětí bez doprovodu. Vy jste eh, řekl, že provádíte eh, testy, nebo jakým způsobem v podstatě zjišťujete, jejich věk um, nějak uh, testujete, nějak je testujete nebo uh, jak zjišťujete, že uh, říkají pravdu? Říkal jste, že um, lidé řeknou spíše, že jsou už zletilí, než že jsou nezletilí protože pokud řeknou, že jsou nezletili, že jsou děti, potom je to pro ně eh, komplikovanější. Je pro ně komplikovanější dostat se dále do Evropy a celá řada z nich musí zůstat v Řecku. Samozřejmě ehm, řeknou, že je jim více než 18, eh, protože se chtějí, chtějí dostat dále a ne zůstat v Řecku. Uh, Děkuji za otázku. Jenom abych na to eh, stručně odpověděl. Samozřejmě to není agentura, která eh, nějakým způsobem testuje věk. A tento, tyto testy provádí eh, národní úřady. A pokud existují pochyby, zda se jedná o dítě nebo o dospělého. Jedná se tedy o hraniční případy. ale v podstatě v obou zemích, o kterých jsme hovořili, se jedná eh, o takový přístup bona fide. Eh, ve chvíli, kdy někdo řekne, eh, že je dítě, předpokládá se, že dítě je. Pokud eh, existují nějaké velké pochybnosti, potom je možné provést eh, různými způsoby eh, testy hodnotícími věk. Existují různé lékařské testy tohoto typu. V Řecku i v Itálii existuje tendence Děti bez doprovodu, že spíše říkají, že jsou dospělí, protože pak mají větší šanci dostat se z hotspotu. Je to mm, tak pravděpodobnější v Itálii, v Řecku, protože se většinou jedná o ostrovy, je pro lidi obecně těžké se o tamtud dostat. Nicméně děti někdy říkají, že jsou dospělí, protože potom zůstanou v té otevřené části hotspotu, mohou třeba zůstat eh, se svými přáteli, s lidmi, se kterými se na to místo dostali, dostali kteří jsou v té otevřené části hotspotu. Proto někdy tvrdí, že eh, nejsou děti. Dobrá, nyní se dostáváme přímo k panu Molnárovi. Požádali jsme o stanovisko a k tématu dopad dětí Eh, dopad eh, Dublinu 4 na děti. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Nejdříve bych chtěl upřímně poděkovat za to, že jsem byl pozván, jsem mezi vás a že máme příležitost a vám zde představit eh, naše nejnovější stanovisko. Dámy a pánové, vážení poslanci, stručně Eh, bych vám zde schrnul hlavní eh, zjištění eh, dopadu na děti navrhované změny nařízení Dublin. Naše analýza v podstatě byla čistě právní analýzou a pokusím se projít ty hlavní body, jak to nejlépe dokáži. Eh, stanovisko eh, má takových pět hlavních bloků. Já eh, ve své prezentaci projdu právě tyto bloky. První část se soustředí na to, že podle návrhu by někteří žadatelé byli vyřazeni z dublinského systému. To znamená, že bude existovat určitý postup týkající se přípustnosti před tou fází Dublinu, který by v podstatě vyřadil některé žadatele. Žadatelé o azyl, kteří by přicházeli z bezpečných zemí původu nebo přes bezpečnou zemi, a ty by byly v podstatě už v této fázi vyřazeni. A tento scénář eh, by eh, mohl mít eh, dopad na listinu základních práv a listinu o právech dítěte OSN. A to samozřejmě musí být respektováno. Dále je zde kategorie žadatelů o azyl, kteří představují ohrožení pro národní bezpečnost, takovýto žadatelé by v podstatě procházeli specifickou procedurou. Pokud jde o děti, pokud děti představují nebezpečí pro národní bezpečnost nebo veřejný řád, jedná se většinou o nezletilé, kteří jsou v nějaké hodně komplexní situaci a tato situace musí být odpovídajícím způsobem zhodnocena. Pokud e, není e, tato situace žádné, řádně zhodnocená, potom e, to může mít velice negativní dopad na další vývoj toho dítěte, další situaci tohoto dítěte. A tak eh, tedy eh, se domníváme, že takto by měl fungovat, eh, měla fungovat ta fáze před Dublinem. Návrh komise navrhuje určité sankce či omezení. A pro omezení migračních pohybů. Já se teď podívám na ty jednotlivé sankce. A poté, co se žadatel vrátí do členského státu, potom existují určitá opatření. Žadatel má právo na přeskum a, a samozřejmě vše to musí být v nejlepším zájmu dítěte. Stanovisko naší agentury je, že děti bez doprovodu, které jsou velice zranitelné, by neměly být zahrnuty do těchto postupů poté, co se vrátí, co jsou navráceny do um, původního členského státu. Zároveň by zde měla být zohledněna kulturní práva a měly by zde být omezení pro děti bez doprovodu. A samozřejmě je zde zohledňováno um, nesprávné zacházení, ponižující zacházení a také eh, by zde neměla, neměl být eh, penalizován nelegální vstup do země. Zároveň se zde zdůrazňuje eh, potřeba dítěte na eh, dostat vzdělání, mít přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči. Eh, Štrasburský soud a soud v Lucemburku omezují možnosti členských států, pokud jde o materiální podmínky při přijímání uprchlíků, migrantů. V úvodních ustanoveních je, eh, jsou nějaká, některá minimální práva, která musí být zajištěna za jakýchkoliv podmínek. Eh, další omezení je eh, zákaz toho, aby členové rodiny už nemohli vstupovat po určité lhůtě Ale samozřejmě je zde třeba eh, zdůrazňovat eh, rodinný život. A my poukazujeme na to, že tato lhůta by měla být odstraněna a měli bychom se vrátit eh, k tomu současnému stavu, tak jak to funguje v tuto chvíli. A dále, pokud první žádost je stažená, požaduje, považuje se další žádost za následnou žádost. A často zde dochází k hodnocení faktů. Pokud e, podle nového návrhu, pokud tedy bude následná žádost, potom už se ta žádost nebude přeskoumávat na základě faktů. Takže žadatel se může dostat do situace, že v podstatě jeho žádost nebyla nikdy zhodnocena z hlediska faktů eh, žádným členským eh, státem. My se domníváme, že by eh, na tomto místě měla existovat současná pravidla, tak jak fungují v tuto chvíli. Dále, pokud jde o procesní postupy, jsou zde um, některé dobré návrhy. A hovoří se zde o tom, že um, dítě by mělo být informováno uh, způsobem přístupným uh, dítěti. Dále návrh chce stanovit uh, některé výjimky, které mají ale negativní dopad na právo být vyslyšen a právořádné zprávy. Nám jde o to, aby bylo možné zohlednit um, důkazy předložené později během celého řízení a také, aby uh, proběhly pohovory předtím, než je žadatel navrácen zpět. Eh, často jsou lidé navraceni zpět, navraceni zpět, aniž by eh, proběhl nějaký pohovor. V minulosti eh, zde existovalo podobné zatížení mezi žadatelem a členským státem. Ten nový návrh se snaží odpovědnost přenést na žadatele. My se nicméně domníváme, že by členské státy měly efektivně spolupracovat, snažit se pomáhat žadateli o azyl. A toto důkazní břemeno by tak mělo být, být neseno společně. To také potvrdil soud v Lucemburku. A také pokud je o efektivní zodpovědnost za dítě, poručnictví, Eh, to je eh, velice zásadní otázka, že eh, v podstatě efektivní poručnictví nefunguje. A tak nový návrh by měl zohledňovat nejenom právní zastoupení, ale také další nástroje. To znamená, že by zde měl fungovat plně fungující poručník, který brání nejlepší zájem dítěte. zároveň by měl být schopen z právního hlediska e, dítě bránit. A e, nakonec se rovněž plánuje, e, že lhuta pro to odvolat se proti negativnímu rozhodnutí je sedm dní. Nicméně pokud eh, dojde k nějakému porušení práv, potom je um, odvolání přijatelné i později. My se domníváme, že to uh, má skutečně uh, negativní vliv na uh, efektivní přeskum. A z tohoto důvodu navrhujeme, aby zde uh, byly flexibilnější lhůty a omezení rozsahu by rovněž mělo být e, změněno tak, aby e, přeskum e, byl přípustný v případě porušení jakéhokoliv práva stanoveného v listině. Tento slide ukazuje časové lhůty na odvolání ve většině členských států. A vidíte, že v celé řadě členských států jsou lhuty delší než těch navrhovaných sedm dní. Někde je to až 30 dní nebo 60 dní. Čtvrtá věc. Nejlepší zájem dítěte. V případě nedopra- nedoprovázených dětí, kteří ale mají příbuzné v šengenské oblasti, je velice důležité prověřit jejich žádost v členském státě, který je v nejlepším zájmu dítěte. To znamená, v tomto konkrétním scénáři to není ten členský stát eh, prvního nelegálního vstupu nebo členský stát, eh, který je stanoven jako odpovědný podle eh, obecných pravidel. Protože my chceme primárně zvážit nejlepší zájem dítěte. Takže náš návrh by měl je takový, že by bylo potřeba provést úpravu v souladu s současnou judikaturou soudního dvora. Pokud jde tedy o nastavení kritérií pro nejlepší zájem dítěte, to je opravdu klíčová záležitost v tuto chvíli. My jsme proto, aby vznikl multidisciplinární tým, legislativa by to měla nějakým způsobem předjímat, tak aby vždy byl vyslechnut během Eh, toho posouzení nejlepšího zájmu dítěte jeho poručník. Pokud jde o mechanism, nápravný mechanismus přidělení v případě nedoprovázených dětí, tak zde se domníváme, že možnost sloučení rodiny v jiném členském státě je prvořadá záležitost, která se musí posuzovat, protože to vyplývá z Eh, z umluvy o právech dítěte, z charty základních práv. Takže aby toto mohlo efektivně fungovat, je proto, připravit, je proto potřeba připravit konkrétní režim v legislativním návrhu. Eh, konečná odpovědnost za přidělení může mít dopad na celou řadu článků charty, zejména na právo dítěte a právo rodiny a proto je potřeba eh, sladit ty požadavky i s těmito články. Je třeba umožnit slučování rodin, to znamená, že tak musí být upraven tak, aby umožňoval výjimky a umožňoval v takových případech sloučení rodin. To znamená, že ta odpovědnost eh, za přidělení musí být eh, podmíněna výjimkami. A poslední věc, návrh chce omezit eh, takzvaná diskreční ustanovení, to znamená, že jenom z rodinných důvodů je možné eh, rozhodnout eh, jinak. Myslím ale, že tady vstupují do hry jiná práva, například právo na zdravotní péči, týká se to traumatizovaných dětí, které se žádají zvláštní psychiatrickou péči, která už byla zahájena v některém členském státě, takže chceme, aby se zachovala současná ustanovení, eh, humanitární mm, ustanovení, protože ty humanitární důvody musí být nadále brány v potaz. Ještě k tomu korekčnímu eh, mechanismu a úniku informací eh, při stíhání. Samozřejmě nárok na azyl je zakotven v chartě a pokud úřady země původu vědí o tom, kde se nachází dotčená osoba nebo rodinní příslušníci, je potřeba těchto informací využít, ale zároveň zajistit eh, vysokou ochranu údajů. Systém Eurodac musí být ochráněn proti nelegálnímu přístupu. Pokud jde o období uchovávání údajů ohledně dětí, je to 10 let, ale my nevíme, jestli je to plně v souladu s, s chartou a se zásadou článku 22, pardon, článku 52 odstavce 1 charty. My si myslíme, že to období je příliš dlouhé, není tam žádná flexibilita a to by se mělo nějakým způsobem napravit. Například mm, ta upozornění na bezpečnostní riziko je třeba eh, upravit eh, po té, co dítě nabide eh, dospělého věku. Pokud je odmítání dětí na základě ohrožení bezpečnosti či veřejného pořádku, ano, to je legitimní cíl, nicméně jeho provádění může mít dopad na řadu práv podle charty, včetně práva na nediskriminaci. To znamená, aby, abychom byli v souladu s touto chartou, tak je potřeba zajistit, aby veškerá odmítnutí dětí musí byla vždy individuálně odůvodněná a řádně podložena. A pokud jde o užší definici rodiny pro korekční mechanismus, pro účely tohoto mechanismu, tak to má dopad opět na různé články charty. Eh, definice v eh, rodiny v korekčním mechanismu je užší než obecná definice v nařízení. Takže my máme za to, že slovo relativ, příbuzný, je potřeba také eh, do legislativního návrhu eh, zařadit. Eh, dále je třeba povinně aktualizovat systém, který se týká rodinných příslušníků a doplňovat ho o nově narozené rodinné příslušníky a tak podobně. Takže to je ode mě vše. Jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké dotazy. Děkuji. Děkuji za tuto podrobnou analýzu. Hned vám předám slovo, paní Wikstrom, ale ještě chci říci, že tyto záležitosti jsou velice důležité a podnětné, zejména pro paní Wikstrom, která je naší zpravodajkou a zpracovává eh, zprávu k této problematice. Takže my jsme vám vděční za podrobné informace. Myslím, že to ocení i další poslanci, kteří se vyjádří v diskuzi. Takže nejprve dostane slovo paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat, eh, pane Molnáre, za takovouto velice působivou a podrobnou studii. Vy jste hodně pomohl uspůsobit eh, mé stanovisko a mě se hodně ulevilo, protože vidím, že naše názory se ohledně řady témat eh, shodují, pokud je například o otázku nepřípustnosti v soudním řízení. Obecně vy jste hovořil hodně o soudních řízeních v členských státech, že členské státy potřebují zlepšit spolupráce při schromažďování informací o rodinných příslušnících. Hovořil jste o Evropském eh, soudu ale nevím, jestli mluvíte o um, případech členských států anebo o něčem jiném. Tady, kdybyste mi to mohli ještě vysvětlit. Pokud jde o otázku poručnictví, tak já myslím, že třeba zajistit nejenom plnohodnotné poručnictví, ale také určitý balíček ochrany dětí obecně, ten tým, který vy tam navrhujete, to je určitá možnost, je to jedna alternativa, ale je to dosti vzdálené dnešní realitě. Já před několika dny jsem se dozvěděla úplně o jiném čísle, že například poručníci v Itálii ehm, znamená, že jeden poručník má na starosti třeba 300 dětí, což si myslím, že je zcela nepřijatelné. Věnovali jste se těmto informacím, protože samozřejmě se snadno napíše, že tam má být poručník, ale pokud to bude znamenat, že jeden poručník bude mít na starosti stovky či tisíce nedoprovázených dětí, tak si myslím, že celá koncepce poručnictví ztrácí na smyslu. Takže je potřeba zajistit, pane Molnáre, aby vznikl mm, komplexní přístup k poručnictví, který by znamenal, že jsou k dispozici adekvátní informace v jazyce, který je srozumitelný všem dotčeným osobám, že je k dispozici právní poradenství a tak dále a tak dále. Není možné pouze říci, že vše vyřešíme tím, že pro dítě jmenujeme poručníka. Takže se chci eh, zeptat, zda jste se tímto podrobnostem eh, věnovali. Samozřejmě, že bych tady celý den s vámi mohla o věci diskutovat dopodrobná, což neudělám. Ale ještě jsem se chtěla zmínit o další věci. To jsou ty lhůty pro předložení odvolání. Teď je to sedm dní a vy navrhujete flexibilní lhůtu a také vyškrtnutí věcné působnosti. Co tím vlastně myslíte tou flexibilitou? Protože my samozřejmě nemůžeme něco takového napsat eh, v právním dokumentu, musí tam být určité rozpětí v počtu dní či něco podobného. Takže můžete se k tomu konkrétně vyjádřit. A myslím, že pokud kolegové nebudou mít další dotazy, tak eh, já ještě pak položím některé doplňující. Ano, pro vaši zprávu, Cecílie, je to opravdu zásadně důležité. Nevím, jestli se hlásí do diskuze i jiní kolegové, protože pokud by tomu nebylo tak, eh, a protože jsme na tom časově tak dobře, tak ještě dám slovo Brigit a pak velice stručně eh, umožním odpovědět panu Molnárovi. Děkuji, já se vrátím ke své otázce případů, kdy jsou eh, žadatelé o azyl odesíláni zpět do členského státu prvního vstupu. Vím, že takto je to v dublinském nařízení a že existuje právo posílat uprchlíky zpět, ale zároveň jsem o tom hovořila také s vaší agenturou, protože řada členských států toto pravidlo nenaplňuje vzhledem k současné situaci a chápu, že vaše odpověď je tedy taková, že jste spokojeni s tím, že prozatím členské státy toto pravidlo nesplňují. V podstatě s vámi souhlasím, jenom bych chtěla říct, že to není asi otázka přímo na vás dva, ale sama nejsem spokojená s tím, že teď Evropská komise navrhuje eh, radit státům, aby posílali všechny eh, uprchlíky zpět, řekněme, do Řecka, včetně dětí. Tak to je jenom takové prohlášení, to není otázka. Eh, zároveň ale na vás mám jeden dotaz. Jak vidíte to, že budoucí dublinský systém to odesílání uprchlíků zpět už nezvažuje jako možnost, ale stanoví to jako povinnost. O tom se nyní teď diskutuje. A také se chci zeptat na eh, tu nepřípustnost kontrol, protože ono tady nejde jenom o slučování rodin, eh, tedy o to, že není dodržováno slučování rodin v těch návrzích, které teď máme před sebou, ale vy jste uváděl také to, že do hry vstupuje otázka země prvního vstupu, bezpečná třetí země, bezpečná země původu. To znamená, že někdy vzniká dojem, že není možné přijmout pochopitelně všechny uprchlíky na světě, ale že těmito pravidly vytváříme dojem, že konečným cílem e, je nepřijmout žádného uprchlíka, protože teď je i Turecko, Afghánistán bezpečnou zemí. V podstatě skoro všechny země jsou bezpečné. Takže můžete se vyjádřit k tomu, jak vy vidíte tuto koncepci a zda vlastně není úplně od začátku milná. Děkuji, Brigit. Ještě bych požádal slovenské předsednictví o velice stručné vystoupení. Děkuji. Tady zazněla řada otázek, některé z nich i na slovenské předsednictví, takže já nebudu hodnotit bratislavskou eh, deklaraci, protože ta byla schválená bez přímého vlivu rady, respektive předsednictví v radě. Ale k otázce toho, zda předsednictví věnuje pozornost situaci nezletilých. Chci potvrdit, že určitě. A možná vás potěší, když vám řeknu, že druhá, v druhé polovině listopadu jsme eh, zorganizovali eh, zjišťovací zasedání v rámci IPCR a věnovali jsme se konkrétně otázce nedoprovázaných nezletilých. Chci tímto také poděkovat agentuře eh, pro základní práva pro, za jejich příspěvek k tomuto jednání. Mám všechny důvody se domnívat, že obavy, které se týkají osudu nedoprovázených dospělých, nezletilých osob, těch, kteří jsou ohroženi trestnou činností. Já věřím, že to eh, budou osoby, které nakonec budou nějakým způsobem ošetřeny systémovým řešením. Děkuji za tento příspěvek. Děkuji i všem za schovývavost. A teď už požádám pana Molnára, aby zareagoval. Já vím, že vy jste v kontaktu s paní Wikström, což je velice dobře, protože naše zpráva této věci je velice důležitá, takže možná by bylo dobré, abyste se tomu hodně věnoval v těch pěti minutách, které máte. Bytě je zjevné, že byste potřeboval asi více času, ale paní Wikström zpracovává toto důležité stanovisko, pro ní je to zejména důležité, takže kdybyste se prioritně věnoval eh, jejím dotazům. Thanks very much. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Takže pět minut, do kterých se, se pokusím své odpovědi e, vecpat. Takže e, spolupráce členských států Tady je otázka eh, odkazu na judikatury. Je to případ z roku 2012 MM versus Ministerstvo spravedlnosti eh, Irska. Takže to je ten případ MM. A naprosto souhlasím s vaším eh, stanoviskem ohledně toho, že by tady měl být určitý balíček, mnohem eh, pevnější rámec pro to poručnictví. Já eh, samozřejmě vím, jaká je situace v Řecku a je tady velký eh, propad, velké prázdné místo mezi tím, co je psáno a tím, co v reálu existuje. Takže samozřejmě my máme určité principy, Eh, neměli bychom prostě jenom říkat, jak by věci měly být, eh, nebo jak jsou, ale jak by teda opravdu měly být a prosazovat je. Takže jak s tou flexibilitou? Máte naprostou pravdu. Eh, v dalších nástrojích, podle mého názoru, i v oblasti asilové politiky, <clears throat> rozumnost, reasonableness, přiměřenost je také vlastně rozvinuta jako princip v judikatuře Evropského soudního dvora, takže je třeba umožnit určité manevrovací e, pole členským státům a zároveň e, si také stanovit e, určitá omezení, poměrně závažná, v té volné ruce a tam vlastně by měly nastoupit eh, ty další složky, Evropský soudní dvůr a tak dále. Ale je třeba eh, v tomto postupovat velmi obezřetně, aby ten výsledný cíl byl vyvážený. A teď eh, k otázkám od paní Sipl. Kontrola přípustnosti, ano to samozřejmě eh, nechává vzniknout otázkám kolem eh, slučování rodin, ale ten základní princip eh, vlastně před dublinského postupu je spoléhat se na, bez, na koncept bezpečných třetích zemí. A toto má samozřejmě také důsledky pro oblast lidských práv a nedávný právní, e, e, právní stanovisko ohledně konceptu bezpečných třetích států. E, my jsme prostě se tímto zabývali, ta šetření jsou dostupná, takže stručná odpověď ano, je to pod naším, patří to tedy do naší oblasti. My jsme revidovali ten koncept třetích bezpečných zemí naše stanovisko je e, samozřejmě e, v tomto směru e, jednoznačné a nestrácíme ze zřetele kontext. Takže děkuji, pokud jsem někoho opomněl, tak mi to prosím připomeňte předseda. Ano, je to velmi komplexní, komplexní téma a my jsme žádali o eh, vaše vystoupení vzhledem k Dublinské umluvě. Musím vám za ně poděkovat. Vaše vystoupení byla velice souhrná, odpovědi eh, komplexní. Myslím si, že i zpravodaj eh, si z toho mohl hodně odnést. Takže Děkuji eh, také našim poslankyním a poslancům, eh, kteří s vámi diskutovali a ještě jednou díky eh, vám z Evropské, Agentury Evropské unie pro základní práva a děkuji všem za přítomnost. Takže v 11 hodin, přesně v 11, budeme hlasovat, eh, vážené kolegyně a kolegové.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 Colleagues, please take your seats. We can begin. I will now do so. Takže, kolegyně, kolegové, máme před sebou bod 7 Agentura Evropské unie pro otázky azylu, zahájení meziinstitucionálních eh, eh, vyjednávání a vyjednávací tým. Tak, dnes eh, bude hlasování zhruba hodinu a 15 minut, pokud budeme skutečně efektivní, tak to snad půjde rychleji. Máte všichni hlasovací karty? Pokud ne, tak teď je chvíle to dát najevo. Dobře, všichni máte své karty u sebe. Začneme tedy s první složkou, Agentura Evropské unie pro otázky asilu. Jenom dvě krátká upozornění. Eh, ještě než dám slovo panu Niedermüllerovi, za prvé paní Matera eh, stáhla eh, svůj podpis pod pozměňovacím návrhem 572 a paní Vozenberg v Rio spolu podepsala tyto pozměňovací návrhy 239, 261, 61, 274, 355, 407, 426, 438, 443, 444, 466, 480, 483, 490, 493, 504, 522, 528, 684. Takže, pane Nidrumilere, chcete říct pár slov před hlasováním? Děkuji, ano. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl opravdu poděkovat eh, stínovým zpravodajům, svým kolegům, protože ta atmosféra byla nesmírně eh, vlídná, spolupracovali jsme velmi dobře, bylo to opravdové potěšení. Eh, zároveň musím opravdu poděkovat svým asistentům a celému sekretariátu, protože to byli oni, kdo opravdu odvedli velmi excelentní práci a že nebyla lehká. Děkuji všem. A teď technické připomínky. Eh, je tady technický, eh, technická drobnost eh, k pozměňovacímu návrhu kompromisnímu 36. My jsme se s ním shodli na, se stínovými zpravodaj a není bohužel tedy v textu. A pak ještě ta poslední věta u pozměňovacího návrhu 32, přečtu tu změnu.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 Pokud není nic dalšího, eh, tak můžeme hned začít eh, hlasovat. A nejprve je to pozměňovací návrh 103. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 106. A 128. Eh, blokové hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže teď články. Kompromis 1 ke článku 1 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 1a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Kompromis 1a. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pětka, kompromis 5, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 3, 5, 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 12, 13 a první část 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Třetí část kompromisu 15. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Otáčejte stránky, až dojdete k kompromisu 14 otáčejte ty stránky, nejsou tam vlastně dvě stránky očíslované. Už máte kompromis 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 16. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 508. Zahajuji hlasování. 508. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Omlouvám se za to, říká předseda. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 19. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 21. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 22a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 23a. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 71. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 72. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 73. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 74. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 583. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23b. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 25. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 26. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 27. Zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis 28. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 29. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 31. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 32. Zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. 33. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 35. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 34. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 36. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 37. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 670. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 671. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 38. Konec hlasování. Schváleno. 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 40. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 675. Zahajuji hlasování. Ne, ten jsme si nemohli nechat ujít. E, tak uvidíme, jak to dopadne. Není to jednoduché. Končí hlasování. A bohužel, bohužel, hodně se omlouvám, zamítnuto. Kompromis 41. Takže 41. Končím hlasování. za, e, schváleno. Kompromis 42. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ne, nebudete hlasovat proti celé zprávě, určitě ne, že? 678, předchozí schválen, a teď 678. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 43. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 683. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď právní východiska. 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1.09. Končím hlasování. Zamítnuto. 1.08. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1. 08. Eh, Zamítnuto. 1, 1, 0. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Došlo k technické e, chybě, kolegyně, kolegové. 110 musíme schvalovat ještě jednou. Takže bod úvodního ustanovení 110 e, Hlasujeme znovu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď eh, bod úvodního ustanovení 116, 116, zahajuji hlasování. Návrh je schválen. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 1 3 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 51. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 52. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 53. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 54. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 55. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 56. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 167. Zahajuji hlasování. 167. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 58. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Bod úvodního ustanovení 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 178. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 179. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 180. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 181. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 182. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 59. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 189. Prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 193. Konec hlasování. Schváleno. 192. Zahajuji Omlouvám se, říká předseda. E, teď přecházíme k číslu 195. 195, zahajuji hlasování. Omlouvám se, kolegyně, kolegové, omlouvám se, na řadě je ještě 194. 194, zahajuji hlasování. Ano, hluboká zásadní změna. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď 195 zahajuji hlasování. Konec hlasování. To bylo zamítnuto. 196 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 60 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 61. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 62. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 63. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 65. Zahajuji hlasování. 64 mi utekla. Omlouvám se. Kompromis 64 ještě musíme schvalovat. Takže zahajuji hlasování 64. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 65. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 66. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 67. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A teď 220, eh, eh, pardon, 218, zahajuji hlasování, 218 a 219 jsou identické, omlouvám se, říká předseda, takže končím hlasování. 218, 219, návrhy jsou schváleny. Ne, zamítnuty, opravuje se předseda. 220, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 221, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 222. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 68. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A teď osmička. Eh, pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh je schválen. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Kompromis 69. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 228. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 229. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 230. Zahajuji hlasování. Konec hlasování schváleno. 231, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 70. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Takže kolegyně, kolegové, teď odstavce. Odstavec 15 stanoviska výboru pro rozpočet. Zahajuji hlasování. Je to, pardon, pozměňovací návrh 15. Hlasovali všichni, končím hlasování. máte všichni ten správný, možná, že to je také, eh, hovořím o odstavcích, je to konec hlasování. Spáleno. A teď eh, body úvodního ustanovení a stanoviska. Je to číslo 3, trojka, bod úvodního ustanovení 3. Končím hlasování. A to je schváleno. Takže, kolegyně, kolegové, teď hlasujeme e, jmenovitě o návrhu takto pozměněného textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je schválen. 36 pro, 9 proti, 6 se zdrželo hlasování. Nyní budeme hlasovat o rozhodnutí. Um, musíme odhlasovat absolutně většinou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. A gratulujeme zpravodaji. So we're doing, I know it's very stressful on the arms, colleagues, I realize. Vím, že je to náročné pro ruce, kolegové, ale nemáme mnoho času, takže musíme pokračovat dále. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Jedná se o Evropskou iniciativu v oblasti cloudu. Chce pan Bod něco říci? Není zde? A omlouvám se, pan Boni se omlouval, nemohl dnes přijet. Takže můžeme začít i hned hlasováním. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o kompromisu 1. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Nikoli. Ještě pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 12. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 22. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 1. Zahuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní celý text pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 48 pro, 1 proti, 2 eh, se zdrželi. Gratulujeme panu Bonimu. Můžeme pokračovat? Můžeme. Nebo chcete přestávku? Ne, to byl jenom vtip, britský vtip. Colleagues, just uh, one point of information before we proceed to the vote. Než začneme hlasovat, jenom ještě informace od paní Veržiat. Kompromis 3, 8 a 13 eh, ke zprávě paní Veržiat eh, bylo požádáno o dílčí hlasování k těmto kompromisům 3, 8 a 13. Takže jenom, abyste to eh, věděli, především koordinátoři a budou tam tedy dvě části. Druhá část kompromisu 13 odpadne, pokud první část bude zamítnuta a poté budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Je to jasné všem koordinátorům? Dává vám to smysl? Všichni koordinátoři pochopili? Dobrá. Takže kolegové, kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Možná to nedělám tak dobře jako místo předseda, ale přesto. Kompromis 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také přijato. Pozměňovací návrh 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 30, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 33, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Část 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato část 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 51 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 52 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55 zahuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Při, přijato. Návrh 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Část 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Část 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 83 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 84 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 85 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 99. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 104 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 105 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A návrh 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 132. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 142. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 143. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A hlasování o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel. A gratulujeme paní Veržiat. Nedal, nedal se mi na začátku slovo, jestli chce něco říci, můžete nyní. Prosím. Oui, monsieur. Eh, ano, pane předsedo, velice děkuji. Já bych eh, opravdu od srdce chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům eh, za to, jak jsme mohli spolupracovat, i když to nebylo jednoduché. Eh, vím, že všichni se přičinili a vyvinuli úsilí, abychom dospěli k textu, který bude přijatelný pro největší možný počet lidí. Eh, trochu je mi líto to finále, ale rozumím tomu a stínovým zpravodajům všem eh, opravdu děkuji. Uh, děkuji, paní Veržiat, a omlouvám se, že jsem vám nepředal slovo hned na začátku. A tímto přecházíme k poslednímu bodu, který máme na programu dnešního hlasování. 29. listopadu a včera, 7. prosince, jak už víte, proběhly dva trialogy, pokud jde o mechanismus přeskumu a já jsem velice rád, že výsledek byl pozitivní. Pan Diaz Demera je zpravodajem pro tuto zprávu. Už nám ji dnes tady předložil. Gratuluji mu a rovněž kolegům, stínovým zpravodajům, kteří pracovali na této věci. Nevím, jestli ještě něco před tímto závěrečným hlasováním chce říci. Nikoliv, ale již dopoledne zde vystupoval, takže ještě jednou děkuji vám, pane zpravodaji, děkuji všem stínovým zpravodajům. Rovnou přistoupíme k hlasování. Je to v podstatě jediné hlasování o tom textu, tak jak byl dohodnut eh, v rámci trialogu. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Třicet sedm hlasů pro, devět proti, dva kolegové se zdrželi. Gratuluji tímto panu zpravodaji. Kolegové, děkuji vám. Tímto končím hlasování a také dnešní dopolední zasedání. Děkuji vám za trpělivost. <laughs>